poučování se, ale když se podívám na určité části zprávy, zdá se, že se tady nic nenaučili z minulých zkušeností, proč máme problémy například v Rumunsku a Bulharsku. Podle mého můj dojem byl, že nedostatky spočívají v tom, jakým způsobem se vynakládají finanční prostředky, jak se buduje administrativa a že tam nedošlo k tomu, co chtěla Evropská unie, a sice decentrální budování administrativy a přiřazení příslušných kompetencí. A teď celý proces eh, poskytování pomoci se vyjednává mezi komisí a vládou Srbska. A účetní dvůr sám píše, že v rámci dialogu se vytvářejí kontakty mezi eh, vytvářením politických priorit, ale stanovení priorit v oblasti governance obecně se neprojevil v provádění projektů a že v této souvislosti při schvalování srbského systému na spravování evropských prostředků eh, komise nezohlednila právě tuto veřejnou zprávu i budování v Srbsku. A myslím si, že tady tady bychom měli zasáhnout, protože proces přistupování bude trvat ještě určitou dobu a přitom už eh, notně vysoké prostředky tam plynuly a rozhodně nechceme zažít to, co zažíváme u některých zemí, které již vstoupily a kde vlastně až po té, eh, co eh, toto se uskutečňovalo, eh, musíme odstraňovat chyby. Ehm, to je otázka decentralizace administrativy, finanční řízení od z dola nahoru. To musí být intenzivně prováděno. Dále účetní dvůr uvádí celou řadu příkladů, že eh, eh, protivníkem dobrého jsou dobré úmysly, protože se dávají k dispozici prostředky, které poté, když se jedná o to, aby byly uskutečňovány, vyběhnou na prázdno. A tady si myslím, bychom měli mm, to zohlednit kriticky v naší zprávě, abychom se dostali opravdu k tomu, že se poučíme a ne, abychom zase posléze museli konstatovat, že se stále opakují stejné chyby. Pan kolega Soltes. Gospod predsedujoča, hvala za besedo. Děkuji za slovo. Také chci poděkovat zástupcům účetního dvora za zprávu, i panu eh, Dojčovi za jeho zprávu. Je důležité eh, mluvit o finanční stránce eh, zprávy o pokroku Srbska, jak víte, pozměňovací návrhy musí být podány do 20 minut, jinak nebudou začleněny do zprávy. E, zpráva účetního dvora se zaměřuje na finanční aspekty a posuzuje efektivitu a účinnost využívání předstupních instrumentů. Musíme zajistit, aby všechny chyby z minulosti se neopakovaly. Musíme pomoci e, Srbsku, m, mm, především co se týče ex ante aktivit, nikoli jenom ex post v rámci tohoto reformního balíčku se musíme zaměřit na veřejné finance, na nařízení rozpočtu. Musíme zlepšit efektivitu fungování té instituce, těch, kteří se zabývají veřejnými zakázkami. To, jak víte, to bylo velice aktuální téma nejenom v Srbsku, ale i jinde musíme vědět, co přesně chceme eh, dosáhnout tou pomocí, kterou nabízíme. A to je věc, kde komise musí hm, informovat a parlament přijme konečné rozhodnutí. Naším cílem je zajistit, aby Srbsko vstoupilo do Evropské unie co nejdříve. Samozřejmě musíme být realisty. Nemělo bychom dávat, neměli bychom dávat sliby, které nemůžeme dodržet. Jsem si jist, že je před námi ještě spousta práce do budoucna. A mám otázku na komisi. Jaké jsou stávající administrativní kapacity Srbska, především co se týče e, předstupních nástrojů? E, jsou připraveny, nebo může komise udělat víc eh, pro eh, pomoc eh, ke zlepšování veřejné administrativy? Poslední ehm, věc, jak víte, pan Juncker řekl, že nebudou akceptováni do Evropské unie žádní noví členové během příštího mandátu, což byla taková studená sprcha pro některé kandidátské země. Možná to prohlášení eh, bylo předčasné. A mm, pak tady bylo řečeno, že Papež řekl, že vstup, ke vstupu dojde dříve, ale to nezávisí ani na panu Junkrovi, ani na papežovi, ale na, na uh, pokroku, jakého bude dosaženo v Srbsku. My samozřejmě chceme být konstruktivní v tomto procesu, chceme pomoci eh, té zemi samotné a zlepšit tak fungování Evropské unie a tím bychom se vyhnuli problémům do budoucna. Hlásí se ještě někdo, nehlásí. Já mám celý, už celou řadu lidí, kteří naslouchali debatě, někteří už tu nejsou a ti, kteří tady jsou, zase neposlouchali. Komu mohu dát slovo? Vy jste poslouchal rozpravu a vrátil jste se opět. Děkuji, já jsem měl být v 11.30 v AFET, ale omluvil jsem se, protože jsem se domníval, že zástupce komise by měl mít možnost odpovědět tomu a já doufám, že vaši kolegové v AFET mě proto omluví. Dovolte, abych poděkoval panu Fazakásovi a panu Dojčovi za e, zprávu Ruského účetního dvora i zpravodaje. E, my m, v podstatě sdílíme řadu těch doporučení, už jsme začali pracovat na implementaci jejich a mm, dalším zlepšování. Dovolte, abych zmínil několik klíčových bodů, které tady zazněly. E, otázka je, zda tedy se budu jaksi duchovně následovat e, předsedu komise nebo papeže. E, dovolte ale, abych začal tím, co řekl pan Deutsche, pan Nika. Postoj komise vůči datům a tomu, zda bychom je měli stanovit, je jasný a od toho jsme se odklonili. Nebudeme spekulovat o termínech. Pokud chcete vědět, jaký je test úspěšnosti, tak to není jak rychle, jak brzo a kolik, ale jak hladká bude ta integrace, když země vstoupí jako členský stát. A to je také jedna ze základních lekcí, které jsme se poučili z předchozích rozšíření. Chorvatsko vstoupilo bez e, mechanismu spolupráce a ověřování a také chci hovořit o novém přístupu k tomu, jak e, probíhají jednání, které jsou jádrem toho procesu. Justice, právní stát, boj proti korupci, organizované zločinnosti. Co konkrétně chceme dosáhnout? tom, jak se mm, tedy angažujeme v partnerských zemích, je, že řešíme tyto věci ve velice rané fázi jednání o vstupu. Jsou dvě klíčové kapitoly 23 mm, 24 mm, a poslední kapitoly, které se uzavírají v jednání. A to jsou také kapitoly, které určí eh, rychlost jednání o vstupu. My chceme se odklonit od toho, zda se papírové reformy konají, ale e, také zda reformy jsou nejenom v legislativě, ale také zda se skutečně implementují a e, je tam jasný, jasné výsledky. A to také rozhoduje o našem přístupu k předstupnímu financování. Jedna z věcí, kterou děláme, a to je mnohem více, než co bylo v minulosti, je, že jsme se odklonili o přístupu založeném na projektech, ale k sektorálnímu eh, přístupu. Financování závisí na přijímání komplexních sektorálních strategií vládou. A to je jedna z klíčových cest, jak můžeme tedy pomoci zlepšovat tu situaci s ohledem na udržitelnost. A tady navazuje k tomu, co řekl pan McAllister jako zpravodaj ta udržitelnost je také otázka, která je širší než um, otázka, zda máme eh, správnou ní, ní politický rámec. Týká se to administrativy v partnerské zemi. A když navážu na to, co řekl pan Soltes, pan McAllister, pan Nika, tak um, reforma veřejné zprávy je věc, kde se snažíme zvyšovat naše úsilí a naši schopnost angažovat se v zemích, se kterým pracujeme. My pracujeme hodně s OECD, eh, benchmarkingu přesné situace v veřejné správě v partnerských zemích. A um, konkrétní akční plány, které by měly pomoci vytvořit profesionálnější veřejnou zprávu od um, najímání pracovníků, školení, kariérní rozvoj, odměňování, kapacitu veřejné administrativy také si zachovat ty, udržet si ty kvalitní mm, pracovníky. Když se podívám na Srbsko, kde vidíme problémy nebo výzvy, tak jeden z problémů, které má Srbsko, je, jak se vyhnout jaksi velkému fluktuaci pracovníků v některých ministerstvech. A některé orgány, které mají dohlížet na implementaci, našich fondů, tak to je problém. To není věc, kde můžeme jaksi uspokojivě odpovědět přes noc, ale pracujeme na tom, snažíme se použít všechny nástroje, které máme. Jedna věc, kterou asi uvidíte, je um, Eh, způsoby, jakým se tedy eh, mm, vaří zprávy o pokroku, eh, tam důraz na právní stát, boj proti korupci, ale také reformu veřejné zprávy a mm, economic governance. Pokud se nám nepodaří položit základy, tak sice všechno bude pak vypadat hezky, ale celá ta budova bude velice chatrná. To je klíčová lekce, kterou jsme se naučili. Další věc, na které pracujeme, především eh, tam, kde jsou investice, je představa určitého eh, směrování v oblasti jako je energetika, doprava, životní prostředí, eh, pomocí mezinárodních finančních institucí budeme schopni Eh, upozorňovat na zralé projekty, dobře připravené projekty, udržitelné projekty. Je i v našem vlastním zájmu, aby mnoho těchto projektů bylo ve prospěch Evropské unie, protože přispívají k rozšíření transevropských dopravních sítí, což je v našem zájmu. Na závěr dovolte, abych řekl, že tu zprávu bereme vážně, Přičemž já osobně se domnívám, že ve srovnání s některými zprávami účetního dvora, které často vidíme, toto je poměrně pozitivní. Také chci zdůraznit, že to neříkáme jaksi se sebeuspokojením. Mm, dvor dal celou řadu doporučení, které vítáme a na kterých se chceme zlepšovat, takže děkuji. A omlouvám se, ale budu muset odejít do AFET. Moji kolegové Eh, budou moci eh, reagovat, pokud budou další žádosti o vysvětlení. Jsou nějaké další připomínky k tomuto? Nejsou. Takže dám slovo panu Dojčovi. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, chtěl bych nejprve poděkovat všem za cené příspěvky. Pokusím se to schrnout, tu dnešní diskusi ve třech bodech. E, za prvé bych chtěl poznamenat, že co se týká procesu přistoupení Srbska do EU, sdílím názor komise, tedy že žádná instituce EU by neměla vykazovat chování, které by vůči příležitostem přistoupit ze strany jakékoliv kandidátského státu znamenalo nějaké, jakékoliv čarování z daty, co se týká možného samotného data přistoupení. V tomto konkrétním případě, co se týká přistoupení Srbska, metodika přistoupení jako taková je správná v tom, že navazuje na premisu, tedy že se nenabídne žádné konkrétní datum, ale na druhou stranu není správné, když máme takto jasnou metodiku, a pak jenom říkáme, že eh, vy to stejně nestihnete do roku 19 a tím pádem ani do Unie do roku 19 nepřistoupíte. Protože když řekneme, že není možné, aby Unie přijímala nové členy mezi lety 2014 a 2019, tak tím svým způsobem vlastně říkáme, že proces přistoupení Srbska vlastně do roku 19 neuspěje a tím pádem Srbsko nepřistoupí. A to, tomu, to já bych označil také jako čarování z daty. Nedávejme nikomu pozitivní datum, ale nedávejme ani žádná negativní data. Tedy jaksi data ve formátu ne před. Teď tedy druhá poznámka. Metodika práce je nám známa. To jsme slyšeli od zástupce komise. Monitorování celého tohoto procesu probíhá ve výboru AFET v podobě zpráv o pokroku, to dělá pan McAllister. A samozřejmě kromě toho, že hovoříme o celé řadě politik, je naším úkolem také přeskoumat tu zvláštní zprávu účetního dvora která se zaměřuje na rozpočet a naším úkolem teď je vyvodit závěry o implementaci tohoto rozpočtu. Takže, eh, a protože konec konců jsme výborem pro rozpočtovou kontrolu, což nám ale nezakazuje diskutovat eh, tuto politiku. Sdílím názor kolegů, kteří říkali, že ten obrázek představený účetním dvorem není úplně růžový. Eh, je zde celá řada důvodů, proč můžeme kritizovat práci komise v tomto výboru a myslím si proto, že je jedině fér, když uznáme, že komise tentokrát odvedla dobrou práci. Účetní dvůr a my vidíme, že, komise, eh, že práce komise v této konkrétní oblasti je dobrá. Samozřejmě to nám nezabrání představit eh, doporučení na další zlepšení této práce. Děkuji za tuto diskusi a těším se na pozměňovací návrhy. Děkuji. Zpravodaj to požádal také o slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Vzhledem k diskusi jsem se přece jenom krátce přihlásil o slovo, zejména protože kolegové Deutsch a Scholtes hovořili o tom, co říkal předseda komise. Já tady nevidím eh, zase tak veliký rozpor. Pan Juncker naprosto jasně prohlásil, že v příštích pěti letech nedojde, nemůže dojít k žádnému dalšímu přístupu do Evropské unie. A objektivně viděno tím vlastně hovořil o samozřejmosti, protože objektivně nazíráno neexistuje ani jedna země, která by reálně byla v takovém stádiu, že by vstoupit mohla. Ostatně já jsem, já hodně mám co dočinění se zástupci ze Srbska a celá řada odpovědných činitelů v Srbsku na to nahlíží právě tak, reálně odhadují a vyhodnocují svou situaci. A proto bychom v skutku neměli dávat žádná, žádné datomy. Já jsem to jednou formuloval v srbských novinách tak, že srbský vlak je na koleji směrem k hlavnímu nádraží Brusel. Ale kdy tento vlak dorazí, rozhodujícím způsobem záleží na tom, eh, jakou rychlostí se ten vlak bude pohybovat, eh, kdy eventuálně dá výhybku a bude objíždět. To znamená, že mm, rozhodující mm, podíl eh, leží v rukou Srbu. Samozřejmě, že vysíláme pozitivní signály, proto jsem se ještě jednou přihlásit o slovo. Kdyby se nám podařilo konečně v tomto roce zahájit tu první kapitolu přístupových vyjednávání. A mm, s tím souvisí ještě význam 9. února, eh, kdy ministři zahraničí Srbska a Kosova se setkají s dalšími ministry zahraničí eh, členských států zde v Bruselu. Eh, důležité je, aby projednávali ty základní hodnoty, to znamená boj proti korupci, právní stát. To je samozřejmě normalizace vztahu mezi Bělehradem a Prištinou, která má zásadní důležitost a eh, proto bylo ústřední úlohou normalizace toto, těchto vztahů, aby, byla mohlo, aby mohlo být zahájeno vyjednávání o první kapitole. Měli bychom je nadále podporovat Srbsko, ale klíč leží v Bělehradě. Herzlichen Dank, Herr Faschak, zum Schluss. Danke. Děkuji mnohokrát. Thank Pan Fasekáš, děkuji. Chtěl bych poděkovat všem členům kontu za pozitivní zpětnou vazbu a za slova díku. Rád jsem to slyšel, ale to není, proč jsem se hlásil. Rád bych učinil ještě dvě oznámení nebo vyjasnění, chcete-li. Za prvé, účetní dvůr není politická instituce ani organizace. My děláme svou práci, to znamená děláme audity, hodnotíme pokrok a na základě solidní auditorského, solidního auditorského důkazního materiálu pak poskytujeme další doporučení pro vás, kterými se můžete řídit a můžete je zohledňovat při svých politických rozhodnutích. Eh, rád jsem viděl tuto zprávu, tedy bez ohledu na, to, na tu politickou deklaraci a plně s ní souhlasím. Ovšem, eh, druhá velice důležitá věc, kterou musím tady objasnit, je, že naše zpráva řeší práci komise v Srbsku. My jsme neauditovali Srbsko jako takové, ale komisi. A proto často dochází k nedorozuměním. Jak se eh, například řeklo, že eh, my, když jsme řekli, že předvstupní pomoc eh, postupuje tak, jak má, druhý den bylo v novinách, Srbsko je na správné cestě, což je misreprezentace. Nicméně rád jsem si vyslechl příspěvek eh, kolegy z komise, který eh, řádně předvedl výčet jednotlivých bodů, které jsme zmiňovali. Já jsem přesvědčen, že když se jim budeme všichni řídit, tak se nám podaří Srbsko připravit na přistoupení Eh, k EU ještě dříve, než je plánováno. Nicméně, jak říkám, auditovali jsme komisi, ne Srbsko. Děkuji, tím jsme dospěli k završení tohoto bodu programu a dostáváme se k další zvláštní zprávě Eh, za rok 2004 číslo 4 indikace cílů Evropské unie v oblasti vodní politiky. Částečný úspěch a zpravodajkou je paní Karnbach a za dvůr tady máme pana Kadifa. Nejprve vám dám slovo, pane Kadife, prosím. Um, thank you very much, Chair. Děkuji. Je to zpráva o um, hospodaření s vodou a společné zemědělské politiky je trošičku odklon od standardních zpráv účetního dvora, které se dívá obvykle na doporučení pro pacifické oblasti nebo mm, finanční řízení eh, u fondu. Tady vidíme ale, jak různé aspekty eh, mm, vodohospodářské politiky a společné zemědělské politiky jsou mm, spolu sladěny a fungují. My jsme eh, měli velký zájem a spolupráci ze strany členských zemů a také ze ehm, strany komise. Služby komise um, No, především DG Agri, DG Environment se tam účastnili. Eh, byla schoda eh, na lepší integraci eh, hospodářské politiky s jinými oblastmi, jako je zemědělství. Dvůr doufá, že přispěje k tomuto důležitému cíli a zdůrazní jak dobré fungování, tak potřebu ke zlepšení. Já Eh, tato zpráva vyprodukoval tým pracovníků, jež kteří jsou tady přítomní. Eh, týká se otázku toho, zda cíle evropské politiky ZP jsou mm, plněny a je tomu tak pouze částečně. Eh, náklady financování mm, rozvoje venkova, vodohospodářství měly pozitivní dopad na do, podporu cílů, to znamená zlepšování kvality a kvantity vody, ale jsou tyto cíle omezené. To dosahování je omezené především, ještě více je to omezené na nadcházející období do roku 2020. Um, implikace směrnice um, hospodářské politice v podstatě e, bránil integraci těchto cílů do SZP. E, jednak by členské státy měly být více ambiciozní při e, rozvoji rámce pro vodohospodářství a um, dosahování cílů podle směrnice. Komise má pouze omezené pravomoci. Je důležité, aby členské státy převzaly iniciativu ty by měly také zajistit, aby stávající nástroje SZP, které by měly přispět k větší kvalitě vody, byly řádně implementovány. Tady jsou slabiny um, především v kontrole cross-compliance. Jeden způsob, jak toho dosáhnout, by bylo řešit um, problémy um, s kvalitou vody. Při, a dvůr uzavřel, že v rámci společenské politiky jsou navrženy nové nástroje které mají modifikovat stávající nástroje, což by pomohlo e, dosahovat e, cílů kvality vod EU. E, znamená to věnovat nutné zdroje, věnovat předávání kvalitních dat komisi. Jsem rád, že zpravodajka převzala doporučení dvora a také komise, jak vyplývá z jejich odpovědí. Implementace ale nebude bezproblémová. Hrozí, že ty kroky budou trvat dlouhá léta. A vzhledem k tomu, že závisí na jiných eh, opatřeních a jejich dokončení, eh, to znamená transpozice směrnice ve všech členských zátů, státech je možné, že z krátkodobého hlediska nedojde k pokroku. To by byla škoda, vzhledem k jednomyslnosti mm, ve shodě na cílech a potřeby jednat. Je samozřejmě obtížné, aby komise jednala samo, protože to závisí na členských státech. Přesto se musí zhostit politického vedení. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Karnbachová. Eh, dovolte, abych poděkovala panu Kadifovi a jeho celému týmu za předloženou zprávu. Než se k ní vyjádřím, dovolte, abych odkázala na jednu z úspěšných občanských iniciativ, která byla provedena v EU a sice minulých roku právo na vodu, kde 1,6 milionů občanů Evropské unie definovali právo na zásobování na vodu E, jako na základní lidské právo. Myslím si, že to je v souvislosti s naší zprávou, protože právo na vodu samozřejmě znamená především čistou pitnou vodu. A našimi opatřeními v SZP musíme společně s jinými evropskými strategiemi usilovat o to, aby tato voda byla v Evropě udržena. Když se podíváme na zemědělství, které ze třetiny spotřebovávají vodu, tak samozřejmě je tady úlohou opatření, která uskutečňujeme společně eh, se SZP, čili s tou, musíme toto kontrolovat. Hmm, můj předřečník sám tady řekl, že sklenice je na půl prázdná, na půl plná a stejně je to u mé zprávy. E, na základě předložených opatření a možností kondicio, podpory kondicionality e, máme přece jenom opatření ekologická, kterými jsme lečeho dosáhli. Ale když se podíváme, kde jsou ty velké problémy, je to především pestrost nejrůznějších zpravodajství, to znamená v různých oblastích nemáme vůbec příležitost vyznat se v tom, jaká opatření působila a měla svůj dopad a jaká ne. A proto naší úlohou je zadání eh, směrnice, eh, rámcové směrnice hospodaření s vodou eh, ještě reformovat v tom, že bychom do ní dali podmínky, právě tu kondicionalitu. Vzhledem k tomu, že komise je strážcem smluv, je rovněž úlohou v parlamentu každého poslance ve spolupráci s národními politiky, zejména v oblasti SZP a hospodaření s vodou usilovat o opatření taková, která budou v souladu s příslušnou směrnicí. Cílem bylo v roce 2000, když tato rámcová směrnice hospodaření s vodou eh, by vstoupila v platnost, bylo, abychom během několika let dosáhli dobrou kvalitu vody v celé EU. Už roku 2015 můžeme konstatovat, že bohužel eh, tato vysoká kvalita vody ještě tady neexistuje. Eh, v jednotlivých členských státech je situace různá, co se týče uskutečňování příslušné směrnice, ale také co se týká využívání subvenčních prostředků Evropské unie, které jdou do této oblasti. Vy jste na to poukázal již ve vaší zprávě že je řada dalších dodatečných opatření pro správné uskutečňování této směrnice. Tady na to byly určeny eh, dotační prostředky, které nebyly vyčerpány z části. Eh, to znamená, že to jsou problémy, kterým se musíme věnovat. Eh, podpora je možná, ale není čerpána. A máme velký problém v tom, že některé členské státy, a teď se můžeme odkazovat pouze na ty, které v rámci um, prosazování této směrnice byly také monitorovány, je to tak, že v uskutečňování těchto opatření nespočívá priorita členských států, zatímco prioritou by mělo být udržet kvalitu čisté vody, nejenom pitné vody, ale také vody, která se používá v zemědělství a to zatím ještě splňováno není. My jsme prováděli ad hoc kontroly na místě, které zhrnuly, zda určit té body Bejeru vody jsou legitimovány, ale žádným způsobem se nekontroluje, kolik, vasy, eh, kolik vody promíte a v jakých odstupech se odebírá eh, v době, kdy na základě i přirozených změn v zemědělství tyto kontroly nevedou k cíli. Například používání pesticidů. Eh, když dochází k kontrolám na, pod, na podzim a v zimě, zatímco pesticidy byly použity na jaře, no tak to ničemu nepomůže. A musíme se také vypořádat s tím, že v uskutečňování SZP není zohledněn princip toho, kdo problém způsobil. Hmm ale to je velice důležité právě proto, abychom se dopátrali příčin, které musí být vylepšeny a nemůže být evropskou politikou, aby ten, který to zapříčinil, nenesl žádné ručení, žádnou záruku abychom mu eventuálně dávali nějaké dotace a zatím stávající sankce, které máme k dispozici, eh, tuto oblast neřeší dostatečným způsobem. Já jako politická, politička odpovědná za ekologii a veřejné zdraví se domnívám, že se zatím děje nedost neděje dost v oblasti kontroly používání pesticidů a tady musí komise spolupracovat s členskými státy a platí to, co v rámci společné FSZP jsme si dali jako cíl z roku 2014 do roku 2020 a je třeba to co nejrychleji uskutečňovat, protože v jiných oblastech vidíme, eh, že mm, jevy, které zatěžují eh, pitnou vodu a spodní vodu, vedou k ohrožení eh, veřejného zdraví v souvislosti s obsahem mikrobakterií a s používáním antibiotik, které se stávají velkou zátěží. Domnívám se, že tato zpráva je něco, čím se musíme i nadále velice intenzivně zaobírat a má prozba a mé přání jest, zda bychom nemohli já vím, že máme celou řadu takových diskuzí během snídaní a během oběda, kde bychom mohli se těmto tématům ještě věnovat, protože by z toho mohly vzejít podněty a impulzy pro členské státy, ale rovněž pro jednotlivé poslance z nejrůznějších oblastí, nejenom z oblasti zemědělství a ochrany životního prostředí. Už se tady hovořilo o lidských právech, právech na vodu. Asi bychom společně mohli ještě o tomto tématu diskusovat a zaměřit se na aktuálnost uskutečňování rámcové směrnice o hospodaření s vodou. Děkuji vám srdečně. Breakfast debate Tak, snídaňová debata, no to zní skoro jako výhruška. Eh, kolegyně Ayla Zender. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji i paní Kádenbach. My často zahajujeme dny pracovní snídaní, paní předsedkyně. To není nic tak strašného. Děkuji účetnímu dvoru za tuto zprávu. Eh, protože se jedná o téma, které se často opomíjí v debatách o SZP, my se většinou často zaměřujeme pouze na několik málo vybraných témat a zbytek přehlížíme. Děkuji paní Kanenbach Tak za to, že se o tuto otázku zajímá. Jsou zde dva drobné problémy, které já se obávám nejsou dostatečně zohledněny v této širší vizi vody v SZP. Zemědělské využívání vody na severu a na jihu Evropy, to jsou dva úplně jiné světy. Na severu musíte neustále odvodňovat, protože vody je moc. Eh, já si vzpomínám eh, třeba, jak mě překvapilo, že někde na kopcích na severu Evropy roste víno, zatímco na jihu Evropy jsou vždy v nížině v údolí a ještě musíme zalévat. Na jihu vodu musíme vyloženě hledat, musíme odsolňovat a máme tam hydrologické asociace, které mají velkou moc a které regulují v podstatě každou kapku vody. Takže je to úplně jiná situace, kterou musíme zohlednit. Musíme se vyhnout eh, s obecňováním eh, v tom smyslu, že ta směrnice se aplikuje tak a tak. Zemědělské využívání vody se zkrátka liší. Dovolte mi také jedno varování. Snažíme se redukovat eh, zemědělskou kapacitu v EU a paní Gresle má pravdu. Zemědělci stárnou a mladých se nedostává. To tedy není přímo kvůli reformě SZP, ale e, souvisí to s druhem reformy SZP, která se provedla s politickými většinami a tak dále. Pak je zde také pokušení exportovat to, čemu říkáme water footprint evropského zemědělství. Máme dohody s třetími státy a děláme v podstatě to, že redukujeme zemědělskou kapacitu v Evropě, jinými slovy snižujeme svou konkurenceschopnost a zároveň s úsměvem na tváři importujeme zemědělské produkty ze zemí, kde je levnější výroba. Ovšem vůbec nepřemýšlíme o tom water footprintu, e, to znamená o množství spotřebované vody, protože to je oblast, která je v těchto zemích často problematická, tedy v těch zemích, odkud dovážíme, což například vede k tomu, že pak není dost pitné vody pro lidi, lidi kteří tam žijí a je to také otázka eh, sanity. Takže eh, když o něčem rozhodujeme, musíme pamatovat na toho motýla, který mávnutím křídly jinde způsobí bouřku. Chceme eh, nechceme tolik eh, půdy pro zemědělství, importujeme zemědělské produkty, ehm, neřešíme spotřebu body v zemědělství, ale řešíme otázku water footprintu, eh, celkového množství spotřebovaného. No a chceme, aby o tom někdo rozhodoval, že ano, což je velmi složité. Další věc, kterou se snažíme řešit, ehm, ať už jakkoliv úspěšně. Eh, parlament a rada byly vždy proti. Je otázka kontaminace spodních vod. Ono je hezké, když si řekneme, že eh, máme eh, směrnici o vodě, ale vezměme si například můj region. Máme velké problémy s chemickými prostředky, které již teď kontaminují naše spodní vody a e, v podstatě je na spadnutí kontaminace půdy jako takové. Je potřeba mít řádný rámec pro e, potírání kontaminace spodních vod a potírání kontaminace půdy. Už dnes e, některé členské státy úspěšně využívají rámcové, eh, rámcové legislativy EU. Například u nás doma tyto rámcové pokyny velmi dobře fungují, ale potřebujeme nutně novou legislativu o kontaminované půdě a zdá se, že eh, zatím to na spadnutí není ale je to důležitá věc, protože zemědělství se dotýká celé řady oblastí. Jde o vodu, půdu, o to, co pěstujeme. No a pak je tady ještě otázka těch hydroponických plodin. Ehm, a tou se také musíme zabývat. Děkuji. Um, každý členský stát se musí starat o to, abych jak eh, se vlastní té půda nebyla znečišťována. Um, ehm, kolega jsem, děkuji. Já jsem si vzal uh, slovo jménem sínového zpravodaje EPP, pan Martučela, který tady bohužel není, uh, protože měl jinou povinnost na mezinárodním dnu holokostu uctění památky holokostu. Eh, chci eh, pogratulovat paní Kadenbach za ehm, také panu Kadifovi ehm, zodpovědnému za eh, Evropský účetní dvůr. Paní Martuš, pan Martušel souhlasí se zpravodajkou, že vodohospodářská politika je důležitá pro dlouhodobý blahopec v celé Unii a musí být klíčovým prvkem v rámci udržitelného rozvoje zemědělského i, ke, i ekologické politiky. Pan Matušilo se eh, domnívá, že je důležité vyzvat členské státy a komise pro zhodnocení využívání vody pro zemědělské účely v souladu s směrnicí. Mm. Dále se pan Matušel domnívá, že je lepší zlepšit data o vazbách mezi kvalitou vody a zemědělskou praxi. A členské státy musí urychlit proces aplikace směrnice v souladu s pravidly Unie. Děkuji vám. Vielen Dank. Děkuji. Někdo další? Nikdo další se nehlásí o slovo. Pan eh, ředitel z eh, zemědělství Vasku má slovo. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní Kadenbach, děkuji panu Cardiffovi. Eh, děkuji za příležitost vyměnit si názory na této zvláštní zprávě o integraci hospodářské politiky do SZP. A také chci poděkovat jak paní Kadenbach, tak panu Kandefovi za jejich e, připomínky a doporučení a plodnou spolupráci na přípravě této zprávy. Jak už bylo řečeno, tak ochrana vodních zdrojů Evropy jsou vysokou prioritou pro EU, především v oblasti zemědělství. Absorbuje asi 33 celkové spotřeby vody v EU a je zdrojem mm, nečištění. Už bylo řečeno, EU přijalo eh, celou řadu právních nástrojů pro udržitelný management kvantity a kvality vody. Eh, směrnice, eh, rámcová směrnice o vodě, která tváří právní rámec na ochranu a obnovu vodních zdrojů v celé Evropě především um, zemědělství, kde je to významné. Tam máme dva nástroje pro integraci do hospodářské politiky do SZP a cíle do hospodářské politiky do SZP. Oba nástroje již byly zmíněny, jednak to je cross compliance na jedné straně, mechanismus, který e, souvisí s dodržováním nebo udělování povolení na dodržování pravidel týkající se životního prostředí a v rámci směrnice o vodě. Dále program rozvoje venkova má chránit a obnovovat přírodní zdroje, což je hlavní nástroj produkce pro zemědělce. Oba nástroje cross compliance i rozvoj venkova přispívají k udržitelnému zemědělství tím, že podporují dobré, dobrou zemědělskou praxi, podporují dodržování eh, ekologické legislativy v zemědělství a pobídky pro ekologicky prospěšné veřejné eh, statky a služby. Komise souhlasí s hodnocením účetního dvora obou těchto nástrojů, jak obnovy venkova, tak cross compliance, že mají pozitivní dopad na kvalitu i kvantitu vody. Eh, komise si je ale vědoma určitých slabin v implementaci obou nástrojů v členských zemích a komise přijala kroky, které by měly vést k dalším zlepšením, které očekáváme v další programovém období. A já chci citovat několik příkladů, kde by kroky měly vést ke zlepšování užívání vody a kvality vody v příštích sedmi letech. První příklad je cross compliance, kde komise navrhla ve směrnic, rámcové směrnici o udržitelné použití e, směrnice o pesticidech, která by se stala součástí cross compliance. A Povinnosti zemědělců budou jasně identifikovány. Evropský parlament a rada s tím souhlasili ve společném prohlášení v roce 2013 k přijetí reformy SZP. V mezidobí tyto dvě směrnice, když nejsou součástí cross-compliance, budou e, mít takzvaný poradenský systém pro farmáře, e, který pomůže zemědělcům a jiným jak eh, majitelům půdy k eh, přístupu ke eh, školením, vzděláním a by jim pomohlo lépe zpracovat půdu a přírodní zdroje, jako je voda. Následní věc, kterou chci zmínit, se týká rozvoje venkova. Jsou tam nutné mechanismus na období do roku 2013, co se týče zprávy řízení vody, máme tam dvě priority. Jedna se týká zlepšování vodohospodářství a druhá zlepšování efektivity spotřeby vody, ve spotřebě vody. To jsou dvě důležité priority pro členské státy, aby Um, vytvořili programové programy na příštích sedm let. Eh, co se týká různých instrumentů pro rozvoj venkova, to se týká lepšího využívání vody, podpory pro mm, investice, vzdělávání, školení a tak dále. Také v rozvoji venkova, především co se týče Evropského inovačního partnerství, takže je tady celé portfolio nástrojů, které by mělo pomoci zemědělcům zlepšovat eh, vodohospodářství, využívání spotřebu vody a také zavádění nového systému pro monitoring a hodnocení společné zemědělské politiky. Také aplikujeme všechny věci, které souvisí s vodou zemědělství, což je velké zlepšení ve srovnání s předchozím systémem monitoringu a hodnocení a e, mělo by se to týkat obou pilířů a bude to mít dopad na e, vodohospodářství v rámci prvního pilíře. E, dále implementace evropské vodní politiky, kde je společná komunikační strategie, rámcové směrnice společně s členskými státy. A v tomto procesu je celá, byla vytvořena celá řada nástrojů zlepšení kvality mm, plánů e, řízení povodí s mm, aktualizací v roce 2015. V rámci této společné implementační strategie mm, souvisí diskusí s členskými státy, s regiony v implementaci programu rozvoje venková komise informuje členské státy o tom, jak nejlépe integrovat cíle hospodářské politiky na úrovni um, ehm, zemědělských hospodářství, což by mělo umožnit ehm, přičlenění klíčových Eh, prvků směrnice do cross compliance, až bude ta rámcová směrnice implementována ve všech členských zemích. Komise se domnívá, že eh, před tyto iniciativy by měly adekvátně řešit doporučení účetního dvora a doporučení paní Kadenbach ve její zprávě a dále zlepšit kvalitu mm, řízení vody, v EU s zlepšením její kvality. Děkuji. Zapíš aber doch noch eine Frage an Sie. Tak, ale já mám na vás teď ještě otázku. Je možné, že se tedy teď s tou celou operací budou hledat nové jaksi platové podmíněnosti? To je otázka i e, částečně i na paní Ayalu Zender. Pokud tedy budeme mít e, proceduru hledání nových podmínek pro vyplácení peněz. E, a ty jsi taky ještě hlasa, nebo ne? Sí, yo quería Ano. E, já jsem se chtěla zeptat e, na toto. Asi tady hovoříme z DG že ano. Ale otázka půdy je DG Envy. Já bych tedy se chtěla zeptat, jestli budeme mít eh, možnost podívat se na to, jakým způsobem je ovlivňována kvalita vody tím, co se děje s půdou. Za druhé, v dohodách s třetími státy, kde máme důležitý obchodní pilíř, Konec konců Ono často dochází v oblasti dohod o zemědělských produktech k různým e, eh, směným obchodům. Zvažuje se i tam kvalita vody a kvalita půdy a řádný management pesticidů? Děkuji. Kolega Celer, velmi krátce. Včera jsme přetáhli o 25 minut a obávám se, že tlumočníci dnes nebudou tak velkorysí. Ano, paní předsedkyně, jenom velmi stručně Eh, chci se zeptat, jestli se budou sledovat i nějaké další cíle. Eh, co se týká rámcové směrnice o ochraně vody, vím, že v některých eh, spolkových státech ehm, se na toto například řeší i s pomocí různých environmentálních fondů a tak dále ačkoliv komise řekla, že e, to je nesprávné e, pojít toto jaksi s otázkou evropskou, protože jsou za to zodpovědné členské státy, ale e, jak víme, EU je veliká a když se někdo na něco zeptá, tak uplyne dlouhá doba, nikdo mu nakonec neodpoví pořádně. Takže já jsem se jenom chtěl zeptat, co s tím, když některé spolkové státy v Německu například nesprávnými argumenty dostávají víc peněz. Takže teď prosím komisi. Děkuji, já to řeknu francouzsky. Je pravda, že s novou zemědělskou politikou přijatou na období 2014 až 2020 ta opodstatnění, a to tedy mluvím hlavně o hlavních cílech společné zemědělské politiky, které se rozšiřují. E, přičemž tedy ten hlavní cíl je e, potravinová bezpečnost a reagování na potřeby spotřebitelů, ale SZP se rozšiřuje také například na udržitelný rozvoj, udržitelnou zprávu zdrojů, vyvážený rozvoj regionů v EU a je jasné, že je například pod druhým cílem, tedy udržitelná zpráva zdrojů a klimatu, se zavádí celá řada nástrojů, které pomáhají zemědělcům produkovat zboží, které bude uveditelné na trh, ale také produkovat veřejné statky, spravovat přírodní zdroje, vodu, biodiverzitu, půdu náležitým způsobem a ve svém předchozím příspěvku jsem neodkazoval na ty platby na ozelenění EU, což je velice důležitý nástroj, který představuje 30 celkového rozpočtu prvního pilíře. A mimochodem je to také nástroj, který se týká téměř veškeré zemědělské půdy a umožňuje dosáhnout lepší zprávy půdy a dosáhnout lepší kvality půdy, což pak zvyšuje kvalitu vody tím, že se například e, provádí rotace plodin, postupný osev a tak dále. Takže eh, já jsem o tom nemluvím, protože eh, tady hovoříme o cross compliance a tak dále, ale nezapomínejme na ten důležitý nástroj v podobě ozeleňování, který nám alespoň do určité míry umožňuje reagovat na problémy řízení přírodních zdrojů a řízení jejich kvality v Evropské unii, jak tedy vody, tak půdy. Je to skutečně důležité téma. Nemluvíme tady pouze o kvalitě půdy jako takové, ale i o schopnosti EU reagovat na otázky bezpe- eh, potravinové bezpečnosti, což do značné míry souvisí s biodiverzitou, vodou, ale i s půdou, což je materiál, se kterým zemědělský sektor pracuje. Co se týká zohlednění všech těchto environmentálních cílů a využívání pesticidů, eh, toto a, a jejich zvažování v mezinárodních ehm, dohodách, to se neděje nějak explicitně, ale eh, v rámci role veřejné podpory, kterou SZP má, je jasné, že prostřednictvím zemědělské aktivity se snažíme reagovat na potřebu produkovat zboží, produkovat statky a náležitě spravovat vlastní zdroje. Takže to jsou dva úzce propojené prvky, které hrají důležitou roli i při stanovování naší vlastní pozice při vyjednávání v mezinárodních organizacích a samozřejmě i toto instituce berou na, na ohled, když eh, stanovují svou vyjednávací pozici. Takže eh, když hovoříme o vodě, cross compliance, politice, rozvoji venkova, je jasné, že v rámci nové politiky, kterou implementujeme v členských státech, vidíme rozšíření SZP i na zprávu přírodních zdrojů, ale také na vyvážený rozvoj. A to, o čem hovoříme dnes, tedy voda a lepší implementace politiky pro vodu, mm, je naprosto v souladu s tímto přístupem. Jedna věc, kterou bych chtěl zdůraznit, co se týká cross compliance, nelze samozřejmě kontrolovat zemědělce na základě nějakých požadavků, o kterých nejsou plně informováni. Například eh, v případě legislativy, která není implementována. Takže co se týká cross compliance, Máme zde závazek implementovat směrnici o vodě a SUD, ale může to nastat pouze, až se tyto obě směrnice plně implementují. A až se jasně identifikují hlavní problémy. Nelze vnutit někomu nějaký závazek, pakliže tento závazek není jasný. Děkuji, paní Kadenbach. Já, eh, ich habe jetzt eine Frage, wo ich nicht ganz sicher... Já mám otázku, kde si nejsem jistá, zda vy jste ten správným partnerem, ale pokud ne, tak možná bych to poslala dál, ale já, mm, ty otázky tedy spolu souvisí velice úzce. My mluvíme o rámcové směrnici a my se právě zabýváme e, s ochran, e, ochranou před povodu, směrnici na ochranu před povodněmi. Já v Rakousku, já bych se chtěla zeptat, jak e, protože v tom názvu se hovoří o integraci, do jaké míry tato eh, tedy z komunitárního hlediska, když mluvíme o pesticidech a víme, že to je 0,01% eh, z pesticidů v každé mm, rostlině a 99% tedy skončí ve životním prostředí v rámci eh, rizikových plánů na ochranu před povodněmi. Tedy je tam otázka, jak eh, k tomu přistupovat, protože tyto dvě směrnice spolu úzce souvisí, především když se zabývám dopady na, eh, ochrany, na, na ochranu vod. Budou tyto dvě směrnice také považovány za společné cíle pro ochranu vod? sinon vous avez une, une, une réponse écrite. Pokud ne, tak může odpovědět písemně. Ano, my vám můžeme odpovědět podrobněji písemně. To není otázka pro DG NV, ale Agri, ale můžeme říci, že monitoring a sankce podle těchto dvou směrnic Eh, určují členské státy, řídí členské státy. Co se týče ZP, tak my pomáháme farmářům eh, zavádět ekologické praxe a systémem kondicionalit zajišťujeme, aby zemědělci dostávali peníze, ať už přímo nebo v rámci druhého pilíře, tak aby dodržovali legislativu. A není to tedy e, na tom systému kondicionality, aby určovali sankce a dohled, především pro zajištění například e, řádnou implementaci směrnice v Rakousku. Je tady jenom ta vazba mezi farmářem, který dostává veřejné dotace a dodržováním legislativy. Co se týče managementu a sankcí, tak to je exkluzivně v E, součástí rámcové směrnice a řídí si to členské státy. To je jiná úroveň e, implementace této politiky a způsobu, jakým se to integruje do SZP, kde je e, ta vazba mezi přidělením dotací a um, clients. Děkuji tlumočníkům a nyní budeme mluvit anglicky.